Dámy a pánové, zahájíme zasedání s posledním bodem na pořadu jednání, který se týká globální ekonomické zprávy. Zpravodajem je pan Höckmark, jsou zde stínoví zpravodajové hlavních frakcí, takže můžeme bezodkladně začít. Pane Höckmarku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že dnes máme konečně příležitost diskutovat o této záležitosti. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům za to, že předložili pozměňovací návrhy. Moje celkové hodnocení těch návrhů je z politického hlediska velmi jednoduché, protože si myslím, že půjde snadno se dohodnout na kompromisech. A mým záměrem je poté co bude mít slyšení 27. zařídím společnou diskusi o kompromisech u těch hlavních odstavců, tak aby se v září o tom mohlo hlasovat na výboru, potom to půjde v říjnu na plenární zasedání, aspoň to tak plánujeme. Co se týče těch eh, různých pozměňovacích návrhů, tak ta celková struktura bude taková, že eh, bude potřeba hovořit o globálním rámci této hospodářské zprávy. Víme také, že existuje G20, což je velmi významná struktura, protože zahrnuje 20 nejví, největších ekonomik na světě. Jinak to ani popsat nejde, ale potom existuje řada dalších globálních struktur, například pro ty rozvíjící se ekonomiky, takzvané země BRIC a potom eh, je to takzvané G, takzvaná G7 a G8, tedy ty tradičně eh, rozvinuté země. Nicméně G20 je asi z nich nejdůležitější. Je to hlavní fórum pro diskuzi o hospodářské správě, tedy jak naložit s krizí, a jak eh, určit eh, ta nová pravidla na celosvětové úrovni. Což je také asi slabina té G20, protože je tady nedostatek transparentnosti, nedostatek eh, odpovědnosti, univerzálnosti a také nedostatek praktického provádění. A já si myslím, že bychom v naší diskusi měli tedy odkazovat na úsilí k 20 a také na další regionální eh, organizace, jako je například MMF, který je klíčovým hráčem, je transparentní, má jasně vymezené pravomoci, mohlo by samozřejmě to být lepší, ale eh, nabízí to také příležitost eh, pro eh, spolehlivé praktické provádění. Když se eh, dívám na pozměňovací návrhy, tak eh, mám pocit, že většina z nich, prakticky všech politických skupin, se týkají právě těch různých eh, rovnovách a pojistek. A proto si myslím, že bude relativně jednoduché se dohodnout na kompromisech. Nicméně já se budu muset eh, se zamyslet na nějakými niancemi, aby to bylo možné tak, aby všichni byli minimálně spokojeni s výsledkem. Od paní Formozy, od pane Dokluna, od paní Krát. Všechny ty návrhy se mi budou lehce zapracovávat. pan Lambert, tam se asi eh, v určitých věcech lišíme. Tím asi nejste překvapen ani vy, ani já. Takový je prostě život. Ale podmínací na 22 57 jsou pro mě akceptovatelné. akceptovatelné. O těch ostatních asi budeme muset eh, ještě diskutovat. Paní Bireses, eh, také předložil pozměňovací návrhy, u kterých mohu, budu moci uvést plus. Ty hlavní odstavce, nebo hlavní odstavec je čtvrtý. Ty, který se týká MF, MFF a těch zvláštních práv pro čerpání měny a ten košík měn musí být přitom eh, naprosto nebo úplně konvertibilní, abychom tím vyřešili ten čínský problém. Pokud chtějí, aby jejich měna byla součástí toho mechanismu práv k čerpání, tak eh, je potřeba zdůraznit, že musí být ta měna konvertibilní, což je v současnosti jeden problém. Že pokud se nám to podaří dosáhnout, tak eh, se tím dostaneme o krok dál. Ještě k tomu, jakou strukturu by měl mít MMF, to si myslím, že můžeme nechat na nějakou pozdější diskusi. Já chápu to, že celá řada lidí je proto, aby na jedné straně byly ty různé neformálnější struktury, jako je G20, ale pro stabilitu a dobrou implementaci se bude muset opírat různými způsoby o MMF. A to potom bude předmětem diskuse mezi stínovými zpravdy. Paní Beres, vám bych chtěl říci, že nejméně dva z vašich pozměňovacích návrhů velmi rád podpořím což je dobrá zpráva, není tomu tak vždycky. A to je z mé strany všechno, děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bych tedy rád poděkoval panu Hekmarkovi za tuto zprávu. protože ten první návrh položil velmi dobré základy, na kterých jsme mohli stavět. Alespoň ty hlavní věci tam jsou. A my jsme to udělali a těšíme se, že teď budeme diskutovat o kompromisech, které z toho učiní velmi silnou a dobrou zprávu. Na úvod musíme říci, že svět kvůli globalizaci v uplynulých dvou desetiletích udělal velký skok vpřed. A některé z rozvíjejících se ekonomik se rozvinuly a staly se velmi silnými hráči na globálním trhu díky tomuto velkému skoku. Nemůžeme ignorovat to, že došlo k finančnímu zhroucení po němž následovala recese, kterou pořád ještě trpíme. Zatím ještě jsme neuviděli světlo na konci tunelu globálně. Některé z těch rozvíjejících se ekonomik se rozvinuly, jiné naopak chudly a chudly. Takže vidíme, že některé země to opravdu postihlo zásadním způsobem a přivedlo to také, nebo vyostřilo to také ekologické problémy. To je tedy na úvod. Jak říkal pan Heckmark, máme zde institucionální nastavení a pak jsou zde další záležitosti. Jako institucionální rozhodující činitelé jsou zde ti, na které se musíme obrátit a musíme se rozhodnout, jakou zprávu a jaké rozhodování chceme. Máme G20. Chceme to změnit, aby se to stalo dalšími spojenými národy, kde se o věcech pořád jen diskutuje a nikdy se na ničem nezhodnou? Teď je to takový klub, kde jsou zastoupeny nejsilnější země, ale samozřejmě menší a chudší země tam nemají žádný hlas. Měli bychom něco takového chtít a pokud ano, tak jak? To je jeden z aspektů. A dále, jakým způsobem by to mělo být organizováno? Vzhledem k tomu, že se rozhoduje na základě konsensu, tak po samitech máme řadu tiskových prohlášení, která jsou tak vágní, že v podstatě nemají žádný význam, když jdeme do detailu a vůbec se zde potom na to nenavazuje v praxi. Vůbec nevíme, jestli to, co bylo rozhodnuto, se udělalo nebo neudělalo. Jaká je role a struktura G20, k agenturám, k VTO, k OECD a tak dále. Jaké jsou vztahy těchto organizací ke G20? G20, kdyby měla velmi silný sekretariát, bylo by to něco jiného, ale když se podíváte na jejich webové stránky, tak vidíte, že je zde silnější podpora pro mezinárodní organizace spíše než pro G20, kromě těch tiskových prohlášení pokaždé, když se sejdou. Pak je zde také otázka role EU my bychom chtěli mít jeden hlas, hovořit jedním hlasem, zatím to ještě není ten případ, nemáme ten jeden hlas na ekonomickém poli. Máme několik hlasů, některé z nich jsou silné, respektované, ale není to, jak říkám, ten jeden hlas a měli bychom prostřednictvím této zprávy usilovat o to, aby Evropská unie měla jeden hlas a aby to byl také hlas silný. Je to celá řada věcí Největší se týká nerovnováhy. A tady hovoříme o nerovnováze, která byla způsobena přebytky na jedné straně a na druhé straně vysokými úsporami a malou spotřebou, a malou poptávkou a na druhé straně máme deficitní země, tam eh, velmi, jsou velmi malé úspory, velmi málo investic a my chceme aby se to vyváželo. Chceme symetrii, jak na úrovni EU, tak na úrovni celého světa. Protože tyto nerovnováhy spočívají v tom, že abychom je vyrovnali, tak musíme na jedné straně zvýšit poptávku v těch zemích, kde mají přebytky a naopak ji snížit v těch druhých zemích. To tež platí na jedné straně pro USA a Čínu, na druhé straně pro EU. Další věc jsou směné kurzy. My chceme, aby byly transparentní, automatické, aby tam nebyly žádné tlaky, aby zde nebyla nekalá konkurence, aby se neskreslovaly tyto kurzy, protože to jenom vyostřuje tyto nerovnováhy. Chceme nový mezinárodní měnový systém, který by byl efektivnější než ten současný Chceme vědět, jaká je role jednotlivých měn. Měl by dolar pokračovat eh, i nadále, měl by být i nadále používán jako rezervní měna a mezinárodní měna, protože i to má své problémy. Tam to prošlo taky tím zemětřesením ve své vlastní zemi. A potřebujeme také konzistentní finanční regulaci. To, co je na jedné straně Atlantiku, mělo by se odrazit i na druhé straně Atlantiku, pokud jde o účetní normy. A nechceme arbitráž ze strany jistých finančních institucí. Takže témat máme ještě spoustu, ještě jsme je nedořešili, ale já věřím, že tyto otázky by měly být eh, vyřešeny, protože svět si rozhodně vyslouží, zaslouží mnohem lepší nastavení institucí a mnohem lepší rozhodovací proces a těším se, že budeme pokračovat eh, v diskuzi stínových zpravodajů s panem Hockmarkem a že se nám podaří dospět k opravdu dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já uh, budu hovořit anglicky, protože uh, je to lepší. Chci poděkovat panu Hekmarkovi za jeho práci. Nebyl jsem tady při prezentaci jeho zprávy. Myslím si, že zpráva je vyvážená, je obsažná a myslím si, že bychom měli zohlednit také výsledky práce výboru pro hospodářskou krizi. Už tady, byly vyjmenována, už tady byla vyjmenována hlavní témata, které já nebudu opakovat, ale chtěl bych zdůraznit některé postoje, které jsou pro mě důležité. V první řadě je to to, že Evropská unie by měla mít eh, zastoupení v nejdůležitějších mezinárodních organizacích. Také by tam mělo být zastoupení eurozóny v měnovém fondu. To je nezbytné, pokud Evropa chce mít výrazné zastoupení. Co se týče kurzů měnových, tady si myslím, že je na čas začít přemýšlet o novém měnovém systému. Měla by se více využívat těch zvláštních práv čerpání u těch hlavních světových měn. A Měli bychom také silně odsoudit měnový dumping, který provádějí některé státy jako Čína na světových trzích. A přitom je potřeba vytvářet racionální pobídky, aby eh, státy změnily svoji politiku. Teď tak si myslím, že potřeba zlepšit koordinaci měnových politik a proto podporuji pozměňovací návrh pana Dafa. Eh, co se týče zdanění finančních transakcí, to by mohl být dobrý způsob, jak zvýšit příjmy v době vysokého veřejného zadlužení, ale já pouze podpořím zavedení této daně, pokud bude zavedena na celosvětové úrovni. A v tomto smyslu tedy sdílím pochybnosti, které jsme tady minulý týden slyšeli od Eh, nadcházejícího prezidenta ECB Mario Draghiho, který hovořil, že by to na trzích mohlo vést ke spekulaci. Ale jak už jsem říkal v minulosti, nepodpořím zavedení takové daně, pokud to bude pouze v EU, protože to nepovede k těm výsledkům, které si to slibujeme a budeme čelit úniku kapitálu z EU. Tolik tedy k mým postojům a možná, že bychom také v rámci této zprávy o tom měli hovořit. A navíc bych chtěl podpořit snahu o budování společného koordinovaného rámce společně se Spojenými státy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Tramoso. Pan Lambert, prosím. Děkuji, děkuji zpravodaji. Děkuji za ta milá slova, protože Gunnare, když říkáte, že nesouhlasíme, tak mě to uklidňuje. Protože já si nemyslím, že, no dobře, když se na něčem dokážeme shodnout, eh, je to dobře, ale máme přece jen spoustu rozdílných názorů. Uh, Týká se to i liberálů. My si nemyslíme, že obchod sám o sobě dosáhne toho, aby světové hospodářství bylo udržitelné a živobytí na této planetě, aby bylo udržitelné. Já nevolám po bariérách eh, pro bariéry, to si myslím, že stavět bariéry samoučelně nic neznamená, není k ničemu, nicméně myslím si, že obchod bez přísných pravidel není to, co bychom potřebovali. Potřebujeme obchod, ale potřebujeme také pravidla hry, protože víme, že trhy neberou v úvahu celou řadu věcí, které ekonomové označují za externality, což jsou věci, které často likvidují životní podmínky, ať už se jedná o sociální anebo ekologické. Stojíme tedy proti sobě v této oblasti, ale přesto se těším na řadu pozměňovacích návrhů, které předložíte. Mám zkušenost pracovat s vámi i na jiných tématech a viděl jsem, že jsme schopni se na něčem dohodnout. Pár věcí, které bych rád zdůraznil. Já podpořím to, co zde bylo řečeno o jednotném hlase Evropské unie ke globální ekonomické zprávě, ale rád bych eh, přednesl takovou obecnou poznámku ke globální ekonomické zprávě. Víme, že ji potřebujeme, ale víme také, že jsme od ní velmi ještě daleko. A co mě znepokojuje, je, jak říkal právě Ramon, FTT, když říkáme, že chceme globální rovné podmínky, a dokud se neujistíme, že to tak bude, tak neustoupíme. Netýká se to specificky pouze daně z finančních transakcí. Historie Evropy a předtím ještě historie světového hospodářského řádu, který vznikl na základě dohody Bretton Woods, říká, že někdy se prostě nečeká na globální ekonomickou zprávu. Prostě se začíná tou koalicí ochotných, ochotných udělat věci, které zatím ostatní nedělají nebo nechtějí udělat. V celé řadě oblastí se vzdáváme své suverenity, v ostatních věcech děláme kroky, které jsou podle nás nejvhodnější a nejlépe odpovídají společných zájmů. Globální ekonomická zpráva je žádoucím cílem, ale nemůžeme si nalhávat, že ji dosáhneme rychle. Vidíme, jak obtížné je Doha a dohody VTO. Vidíme, že G20 je, promiňte, ale taková jen prázdná skořápka. Je dobře, že takovéto fórum existuje, ale pokud je o výsledky, o skutečný politický konsensus, tak je mi líto, ale je to neúspěch. USA má spoustu záležitostí. Na druhé straně zde máme Čínu, která má obrovské výdaje, Evropa usiluje o úsporná opatření, hovoříme spolu, nesouhlasíme spolu, každý si potom dělá ve svém koutě planety to, co chce, takže nic si nenalhávejme. G20 rozhodně není náhradou za skutečnou globální ekonomickou zprávu. My k ní musíme směřovat, ale bude to dlouhý proces. G20 ani ty čtyři stěny evropské integrace k tomu nestačí. Já bych řekl, že my nečekáme na globální ekonomickou zprávu, my to tlačíme ku předu. Další body, které bych rád zdůraznil, je volatilita cen komodit. Pořád ještě tomu čelíme. Teď jsme zažili pokles v Evropě, může se to stát i jinde ale víme, že ceny komodit, především potravin, jsou opravdovým tématem. Týká se to nejen nás, ale především zemí v rozvojovém světě. A pokud chceme, aby ty nejsilnější byli zodpovědní za ty nejchudší na této planetě, tak musíme dosáhnout toho, aby globální ekonomická zpráva fungovala také v jejich zájmu, nejen v zájmu rozvinutého světa. Musíme také udělat něco, pokud jde o toky kapitálu. Neříkám tím, že bychom měli odebírat pravomoci místním, nebo tedy národním kapitálovým trhům, ale říkám, že úroveň propojenosti těchto finančních trhů zvyšuje zranitelnost systému. Teď si nespomínám, jak se to řekne anglicky, ale Měli jsme předtím loď, kde byly přepážky mezi jednotlivými komorami a teď najednou máme jen jednu obrovskou komoru a když se ta loď, trup lodi eh, protrhne, no tak se prostě celá loď potopí. Takže my se musíme ujistit, že když dojde k takovému problému, že se nepotopí celá loď. Musíme něco udělat s kapitálovými toky. Věc, která mě opravdu dnes eh, nadchla, bylo navštívení premiérky Bermud. To byl opravdu žert, to vypadalo jako vtip. A já jsem nebyl v náladě žertovat. Někdo říká, že lidé jezdí na Bermudy, protože jsme eh, celosvětovým finančním centrem. No tak to je opravdu legrace. Já si myslím, že je zde úplně jiný důvod a obracím se na vás, pokud chcete ulevit daňovému tlaku, tak byste rozhodně neměli nesouhlasit s námi v tom, že první věc, kterou musíme udělat, je bojovat proti daňovým podvodům, protože pokud jsou daně náležitě placeny, tak to znamená, že ty daně vůbec zvedat nemusíme v Evropě. 300 miliard je asi odhadováno jako peníze, které jsou eh, ztraceny na finančních podvodech, hodně eh, subjektů využívá daňových rájů. Samozřejmě nulová úroveň finančních podvodů to je něco, čeho nikdy nedosáhneme. Na to bychom mohli aspirovat, kdybychom byli skutečně nedemokratičtí a potlačovali občanské svobody, ale myslím si, že pokud k tomu přistoupíme opravdu seriózně, a omezíme úroveň daňových podvodů, tak veřejné rozpočty budou mnohem udržitelnější. V této oblasti máme před sebou ještě spoustu práce a souhlasím také s řadou pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, těším se na zajímavé diskuze. Doufejme, že dospějeme eh, k rozumné dohodě a budeme v některých věcech souhlasit, v jiných nesouhlasit, tak jako tomu v těchto otázkách bývá. Děkuji. Děkuji, Filipe, paní Beres. Merci, monsieur le, le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu zpravodaji a omlouvám se za to, že jsem se nemohla účastnit eh, všech prezentací, eh, jeho analýzy pozměňovacích návrhů, ale myslím, že mé pozměňovací návrhy podporuje a dovedu si představit tedy, které podporuje. Bude to 36 a 161 a asi to nebude e, ten zbytek. Abych e, se pustila do jádra diskuze, tak e, tady samozřejmě tyto čtyři pozměňovací návrhy určitým způsobem souvisí a není to proto, že se zajímám o ratingové, nebo v tom, že se zajímám o ratingové agentury, nemusíte vidět problém Tady ta logika souvisí eh, s jednou věcí v diskuzi, o které se tady, nebo za kterou tady máte zodpovědnost, která se tady vede ve výboru a je to samozřejmě důležité i s ohledem na aktuální situaci. Na světové scéně v době informatiky, špičkových technologií, když zítra zašlete doporučený dopis na Bermudy nebo když si internetem objednáte eh, něco, co bylo vyrobeno na Tajsku, tak potom můžete online sledovat, eh, jaká je cesta tohoto produktu, Můžete se podívat, kdy byla faktura zaregistrována, eh, kdy to bylo zabaleno, kdy se ten produkt, ten výrobek dostal na loď ale pokud jde o pohyb kapitálu, tak to tak není, i když ty stejné technologie by mohly být využity i v tomto případě. V USA eh, eh, v rámci balíčku Dodd-Frank je určitý mandát k tomu, aby se ta situace vylepšila a aby eh, tady pohyb kapitálu se dal vysledovat například eh, vedení firem, eh, když se obrací eh, na generální schromáždění nebo tedy na malou hromadu, tak neví, jak je to s tím kapitálem a to může ovlivnit potom celou strategii toho podniku. Takže v Americe byl učiněn tento krok, aby se zlepšila sledovatelnost kapitálu, což by bylo velice užitečné A my v Evropě bychom si měli dát pozor na to, abychom se nedostali do stejné situace, ve které už jsme byli, pokud jde o účetní normy. Tedy někdo někde na světě Eh, zahájí nějaký postup eh, k nějakému národnímu opatření, nějaké, nějaké národní opatření, ale týká se to globálního problému. A pokud je o to vysledovatelnost, tak je to to stejné. Tady samozřejmě také potřebujeme tuto sledovatelnost na světovém měřítku, stejně tak jako potřebujeme účetní normy, které budou eh, mezinárodní. A pokud Evropská unie do tohoto vlaku rychle nenaskočí, tak američané začnou a potom jednoho dne se na nás obrátí a řeknou, eh, sledovatelnost kapitálu, to probíhá takto, musí se to udělat tak a tak, takové jsou normy a standardy a tak to je. Takže já si myslím, že musíme postupovat jinak, proto jsem v 161. navrhla to, co jsem navrhla a byla bych ráda, kdybyste to podpořili. Má druhá poznámka se týká eh, porozně návrhu 37 a 179. 7. Eh, dnes eh, to je oblast, o kterou se nikdo nezajímal, nikdo se nezajímal přímo o tyto otázky. Bylo řečeno, že to jsou příliš do, velké detaily a že nemá cenu se tím příliš zapívat ale ti, kteří se už pustili do nějaké konkrétní práce v této oblasti a privatizovali to, co vlastně původně spadalo do veřejné oblasti, tak eh, a to jsou právě ratingové agentury. Ti se do toho pustili. Možná, že byste si přáli, abychom změnili tu formulaci, ale role ratingových agentur v této věci by měla být rozhodně zmíněna protože ty věci se vzájemně doplňují a souvisí. K tomu, co říkal pan Tremosa, tak bych chtěla upozornit na některé závěry, na kterých se v tuto chvíli pracuje v našem parlamentu eh, ve výboru pro eh, řešení krize, protože z různých stran zaznívají velice různé věci. Pokud eh, tady si teď brzy nevytvoříme ten nástroj globální zprávy, tak my navrhujeme přeci jen určitý e, nástroj zprávy, kde bychom uznali slabosti, slabé stránky G20, nebudu to tady rozebírat, protože o tom všichni víme, kolega Čikluna už o tom e, hovořil. A abychom e, se dostali z této zatím nevyzrálé fáze, globální zprávy, bychom na to měli nějakým způsobem napojit ke 20 a nebo potom struktury, které tady během let vznikly. A to vše by mělo probíhat nejenom, nebo nemělo by to být začleněno pouze do rámce eh, měnového fondu, ale i OSN. A k tomu tady eh, máme nyní možnosti. Druhá doplňující věc, eh, to se týká pohybu kapitálu ve zprávě eh, výbor, krizového výboru říkáme, že dohledové orgány by se neměly zaměřovat pouze na pozorování eh, toho, zda se finanční trhy dostávají ke stabilitě, ale měly by se zaměřovat také na to, jak fungují v souvislosti s makroekonomickými cíly. To znamená, že pokud kapitálové pohyby tady pouze zhoršují tu makroekonomickou situaci, tak je potřeba, aby někdo byl na poplach. A to je samozřejmě role pro měnový fond, ale můžeme o tom ještě diskutovat. Třetí aspekt. Já se omlouvám, ale bohužel tady nemám eh, před sebou úplně podrobně všechny pozměňovací návrhy, ale myslím si, že je problematické hovořit o světové ekonomické zprávě, aniž bychom se zmínili o institucích, eh, které buď eh, patří do samoregulace nebo do soukromé sféry, mám na mysli eh, bazilejský výbor nebo další orgány. A já vím, že pokud jde o bazilický výbor, tak tam eh, jsou k tomu nějaké věci a v závěrečném textu našeho usnesení tyto otázky musí být také zmíněny, protože patří do balíčku pro globální zprávu. Děkuji. Merci, Ivo Strajček, please. Děkuji, Pervanš. Ivo Strejček. uh, eh, am not a shadow report. Já nejsem stínovým zpravodajem, ale byl jsem požádán, abych řekl několik slov, protože musí hlasovat v tomto okamžiku a já jsem velmi rád, že se tedy mohu vyjádřit. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všech členů ECR za tvrdou práci, kterou jste té zprávě věnoval. A jsem velmi rád, že takto delikátní zpráva je ve vašich spolehlivých a rozumných rukách. A jsem velmi rád, že s vámi můžeme na tom spolupracovat. V první řadě souhlasíme s panem zpravodajem v tom, že bychom měli více využívat MMF. protože to je oficiální globální instituce, která má eh, svůj systém fungování a v tom se shodujeme. Jinak jsme opatrní, aby nevznikla nadměrná regulace. Jinak si ale myslím, že máme velmi podobné hodnocení této záležitosti. Dovolte mi ještě zdůraznit, že EU a USA představují asi 40 světového obchodu, asi 50 světového HDP. Což je hodně. Měli bychom to zohlednit a měli bychom využívat stávající způsoby spolupráce. Například je to transatlantický legislativní dialog a další. Dále jsou tady mezinárodní organizace jako MMF a G20 a tam bychom měli se poučit z příkladů zemí, které jsou nezadlužené. To se ukazuje ve světle událostí posledního, posledních měsíců. A asi vás z mé strany nepřekvapí, že jsme skeptičtí a velmi opatrní k, zdaní, k mezinárodní dani jsme z finančních transakcí nebo z jakýchkoliv dodatečných daní tomu bych se stavěl velmi zdrženlivě a nemůžeme podpořit eh, zavedení takových věcí. Tolik tedy naše připomínky a ještě jednou vám děkuji za vaši práci. Pan Klute. Děkuji. Já také nejsem stínovým zpravodajem. To je u nás Miguel Portaš, ale ten nemohl dorazit, udělal, nebo dal mi pár poznámek, takže já je tady přečtu. Mám je v angličtině, takže budu mluvit anglicky. A potom k tomu něco dodám za sebe. Gunnar je toho názoru, že ty nerovnováhy vznikly z důvodu nedostatečné eh, konkurenceschopnosti ekonomik. Ale my si myslíme, že to je důsledkem toho, že světová ekonomika eh, neměla dostatečné pobídky ke spolupráci. U odstavce 13 Gunnar hovoří o volném obchodu jako hlavní eh, pohon vývoje. My si myslíme, že to také vede k protekcionismu nejbohatších zemí nejrozvinutější ekonomiky, které vyvážejí produkty tam, kde mají nejvíce výhod a proto musíme mít jinou strategii založenou na fair trade, protože to není protekcionismus, jde tady o koordinaci a e, přistupuje to správným způsobem k přebytkům a deficitům bojuje proti dumpingu v oblasti mest a sociálních eh, systémů. A proto bychom také měli mít pravidla pro ekonomické řízení na úrovni MMF protože eh, až dosud eh, Světová banka popírala zásadu rovnosti mezi zeměmi. Taková koordinace by měla probíhat v rámci struktur OSN, tedy na, v eh, hospodářském výboru. Potřeba se držet také logiky regionální globalizace, aby vznikaly stabilní dohody obsahující makroekonomické a ekologické normy. Tolik tedy eh, k tomu, co vám chtěl sdělit eh, pan Portaš. Zase bych chtěl ještě říct, že pro mě důležitý eh, poznávací návrh 69, kde se hovoří o spekulacích s potravinami a s surovinami. Už o tom byla řeč, abych ještě chtěl vypíchnout, že bych byl velmi rád, abychom se tady dohodli na kompromisu, který by byl akceptovatelný pro většinu v tomto parlamentu. Myslím si, že je to téma, které přinejmenším v médiích nabývá na významu. My jsme také v poslední diskusi s Michelem Barnierem o tom diskutovali a myslím si, že je na čase, abychom Eh, to začali eh, probírat a byl bych rád, kdybychom z této věci dospěli k rozumnému kompromisu. Thank you, Mr. Klute. Now I give the floor to the commission. Děkuji, pane Klute, a dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Můžeme souhlasit se s řadou doporučení zpravodaje mezi pozměňovacími návrhy jsou věci, které určitě ještě pomohou vyjasnit obsah této zprávy. Byl zde různý náhled mezi na podstatu a institucionální věci. K té podstatě můžeme říci, že komise se účastní diskuze o globální zprávě v odpovídajících světových fórech v G20 jsme poukázali na to, že potřebujeme eh, zlepšit eh, celkovou koordinaci a usilovat o eh, vyvážený růst a musíme se posunout směrem ke kooperativním směrným kurzům. Myslíme si, že světový měnový systém nemá odpovídající upravující mechanismy a mechanismy pro vymáhání. A proto si myslíme, že posílení mezinárodní spolupráce a dohledu, jak na úrovni G20, tak i jinde, má velký význam. Pokud jde o globální kapitálové toky a další témata diskutovaná G20, tak si myslíme, že musíme zaujmout vyvážený přístup, pokud jde o zprávu kapitálových toků a musíme k tomu vydat pokyny. Když nahlížíme na kontrolu kapitálu jako na nástroj, eh, který můžeme použít až v poslední řadě. Myslíme si, že musíme nadále uplatňovat makroekonomické obezřetnostní politiky. Pokud jde o to, zda v mezinárodním měnovém systému by multipolární systém rezerv a aktiv měl sehrávat svou roli, tak to jsou věci, které také byly řečeny na G20. Odráží se to také v návrhu stanoviska. Paní Beres se zmínila o vztahu mezi G20 a OSN. Jak pravděpodobně víte, debata, která začala na úrovni OSN na základě usnesení 6594 Rada ECOSOC by z toho měla vyvodit eh, další výsledky. Proběhne také seminář v Santiago de Chile o globální zprávě. A teď k institucionálním záležitostem. Zmíním se o možném rozšíření příspěvku komise k debatě o ekonomické politice. Myslíme si, že viditelnost Evropy na mezinárodních fórech a tím pádem také efektivita naší přítomnosti na mezinárodní scéně může být klíčovým eh, faktorem, pokud budeme hovořit jedním hlasem. ECB je na MMF jen pozorovatelem a situace na jiných eh, mezinárodních fórech eh, jak je uvedeno také v návrhu zprávy, zdaleka není optimální. A pro nás je velmi důležité, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost ta přechodná opatření nezlepšují účast Evropské unie a spíše směřují k tomu, že bude zachován status quo. Není to zatím uspokojivé. Komisař Rehn ve svém vystoupení 16.6. řekl, že je ve společném zájmu EU a členských států, abychom usilovali o jedno místo Evropské unie, alespoň v rámci MMF. Komise se domnívá, že legislativa Evropské unie v rámci ekonomické zprávy by měla usilovat o to, abychom měli v, článku, v souladu s článkem 17 smlouvy zastoupení na těch mezinárodních fórech. To je otázka vnitřní kompetence EU a to je věc, která nám usnadní navrhnout nové zastoupení v souladu s článkem 17 Lisabonské smlouvy. Takže, jak vidíte, přikládáme této parlamentní debatě velký význam ve světle potřeby globální ekonomické zprávy a, zprávy a znovu potvrzujeme, že jsme připraveni spolupracovat se spravodajem, stínovými zpravodaji a výborem a především vítáme, že 27. června se bude konat slyšení výboru EKON o globální ekonomické zprávě a pokud potřebujete nějaký vstup z naší strany, tak budeme připraveni vám ho poskytnout. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní dávám opět slovo zpravodaji. <coughs> Děkuji. Děkuji za vaše názory a připomínky. Nejprve mi dovolte dvě obecnější úvahy. Je důležité diskutovat o tom, co by mělo být výsledkem tohoto procesu. K čemu by měla celosvětová hospodářská zpráva vést? Já mám někdy pocit, že když o tom mluvíme, tak někteří kolegové ve skutečnosti by rádi měli celosvětovou vládu, ale to určitě není proveditelné. A znamená to, že ztratíme možnost ovlivňovat ty věci, které ovlivnit můžeme. A proto si myslím, že bychom mě se směli vysnažit o relevantnost a proveditelnost toho, co se na celosvětové úrovni iniciovat. A za druhé chci říct, že mám někde pocit, že kolegové považují několik posledních desetiletí ekonomického vývoje za katastrofu, ale to není pravda. V posledních eh, desetiletích došlo k obrovským změnám a o tom už tady také byla řeč. Součást eh, našeho současného problému je velmi rychlá transformace struktury z celosvětové ekonomiky. Před nedávnem v podstatě světová ekonomika znamenala Spojené státy a Evropu. A to reflektují také eh, mezinárodní instituce. Už jsme diskutovali o Světové bance a MMF, kdy bylo naprosto jasně dáno, že Světová banka bude řízena Američanem a MMF Evropanem, tak eh, to prostě bylo, ale dnes se to mění a je evidentní, že to vytváří nové výzvy. A my ty výzvy musíme říct. Pan Sekluna upozornil na to, že tady jde o také do určité míry finanční kolaps. Ale bychom se měli ptát, co máme udělat v tom systému hospodářské zprávy, abychom se tomu vyhnuli eh, v budoucnosti? To je správná otázka. A když diskutujeme o těch jevech, kterých jsme teď svědky, tak si myslím, že celá řada přebytků v rámci ekonomiky na světě vyplývá z deficitu někde jinde. A ty deficity jsou způsobeny nedostatky národní politiky. Když se podíváme například na americkou ekonomiku, tak vidíme, že eh, velmi uvolněná měnová politika vedla k boomu a k přebytku eh, čínské ekonomiky. To je spolu propojeno. A z mého pohledu je důležité, aby v rámci globálního, globální ekonomické zprávy měli jsme měnové politiky, které to budou reflektovat. A také, abychom měli měnové kurzy, které budou správně nastavené, aby deficity veřejných financí nebyly tak vysoké, protože to ovlivňuje zase další věci, o tom něco v Evropské unii víme. To jsou základní otázky a já si myslím, že musíme právě odpovědět na tyto otázky více než na jiné. A potom jsme dostali diskuzi o různých institucích a já si myslím, že upřímně řečeno, všechny ty formální a neformální instituce, které máme, mají své výhody a nevýhody. OSN tady, bylo, eh, tady byla zmíněna, ale já si nemyslím, že to je vhodná instituce pro globální ekonomickou zprávu, protože by vzniklo něco podobného jako Komise pro lidská práva v OSN eh, v ekonomické oblasti a to by byla katastrofa. MMF je vlastně celosvětovým orgánem. My bychom proto měli se bavit o tom, jak zreformovat stávající struktury G20 je důležitá, protože združuje největší ekonomiky, ale je to trochu náhodný výběr, protože například Švédsko a Malta nejsou součástí G20, ale to není jediný problém. Je to nahodilé, nahodilý výběr, protože tam některé ekonomiky by být měly a některé by zase v té G20, které tam nesou, by být neměly. Takže je otázka, jestli by tam měly pouze velké ekonomiky, ať už to počítáme jakýmkoliv způsobem, ale proč by se tam neměly dostat ty již nově vzniklé, nově rozvinuté ekonomiky. A otázka je, proč se například nesoustředit na ekonomiky, které jsou dobře řízeny, na rozdíl od těch, které jsou špatně řízeny. A vůbec eh, to říkám, abych eh, upozornil na některé problémy, o kterých se normálně nemluví. G20 z podstaty věci je důležitá, ale víme, že má problémy s praktickým prováděním svých rozhodnutí. Pak tady byly změněny daňové ráje anebo kapitálové eh, požadavky. Kapitálová přiměřenost. A když porovnáme MMF, eh, G20 a další instituce, tak eh, všechny ty organizace by mohly eh, významně přispět k řešením. Rozhodně asi nebudeme úspěšní, pokud budeme chtít regulovat ekonomiku, ale myslím, že eh, může být úspěšní, pokud budeme se snažit dohodnout na společném rámci nebo společných pravidlech. To by úspěšné být mohlo. Ještě jednou vám děkuji za všechny vaše poznámky. Děkuji předsedovi výboru za to, že jsme konečně mohli diskutovat o této zprávě a byl jsem rád, že jsem, toho, že jsem se toho dnes mohl zúčastnit. Tak znovu říkám, že v pondělí 27. ve 4 hodiny odpoledne budeme mít veřejné slyšení na toto téma. Hosty znáte. Hlasovat se bude 19. září na tomto výboru, abychom byli připraveni k hlasování na plenárním zasedání, na tom prvním říjnovém zasedání. Pokud zde nejsou žádné námitky, tak uzavírám tento bod. Bod různé. Nic tady nemáme, takže příště se sejdeme v pondělí 27. jak už jsem říkal předtím. A to je vše.